Milí kolegové, doufám, že jsme tady v dostatečném počtu dnes, protože je to nutné se sejít. Máme tady eh, zvláštní reakci na radu. Jsem velice ráda, že jste zde. Máme tady velice krátký pořad jednání a doufám, že můžeme hlasovat, aniž by někdo, tedy, že můžeme schválit pořad jednání, aniž by někdo chtěl dnes námitky. Nyní máme sdělení předsedy jako další bod. Máme dnes plný jazykový režim kromě malštiny a estonštiny. K trilogům, trialogům, krátká stručná informace eh, k tomu, kam jsme dospěli. Přístup eh, k genetickým zdrojům, to je předmět trialogu spravedlivé rozdělení eh, výsledků a předností biologické všestrannosti, mnohotvárnosti, zpráva paní Belie. Tam byly tři ty trialogy. Třetí se bude konat 28. listopadu v 18.30. Další záležitost, v níž probíhá jednání, je zpráva kolega, kolegy Odského k e, úrovni hluku při e, mot, motorových vozidel. Pak ve čtvrtek 5. listopadu tam právě proběhl trialog. Pak klinické zkoušky. E, to je třetí předmět trialogu. Včera večer právě s Glenis Wilmot jsme se účastnili toho trialogu a ještě se počítá s dalšími dvěma a z toho, co vím, tak už na dalším zasedání by snad mohlo mohlo dojít k um, shodě, i když se jedná o dost složitou problematiku. Počítá se rovněž ještě e, tedy s tím, že se to bude konat v první polovině prosince, ty dal, ta další zasedání. Pak máme um, F. Gazen, plyny a to bude um, v 19 hodin 320. A doufám, že všechny tyto jednání se budou posouvat ku předu zdárně. Máme jeden důležitý hlavní bod pořadu jednání, což je hlasování o zprávě ke změně některých směrnic v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu majot vůči Unii. Jak už jsem zde naznačila, Evropská rada se rozhodla, že Majot se stane tím nejvzdálenějším regionem a to už k prvnímu lednu. E, proto my máme co dohánět, abychom zvládli všechny lhůty. Proto jsme vyzváni, abychom dnes ráno hlasovali o zprávě. Pan Hrote, předseda výboru, je e, zpravodajem, ten tady bohužel nemůže být dnes. Je to mé první hlasování, které povedu já. Doufám, že mě podpoříte, kolego, a že se nám to takto povede a už předem vám srdečně děkuji za pochopení. Dobrá, hlasujme tedy. konstatuji, že jsme v dostatečném počtu, že jsme kvorátní tedy. A ještě k pořadu jednání, tady pane kolego, prosím. Za slovo, pane předsedo, vzhledem k tomu, vzhledem k právní povaze tohoto návrhu, chci se zeptat, zda jsme usnášení schopní? Jsme? Děkuji. Ähm, ano, sdělení. Musí nás být 18 a je nás eh, kolem 20, tedy rozhodně to stačí. Dobrá, přejdeme k hlasování. Začínáme pozměňovacími návrhy 9 a regi 1. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Článek 1, pozměňovací návrh 2 a 13. Kdo je pro? Proti? Článek 1. Pozměňující návrh 2 k článku 1 a pozměňující návrh 13. Also wir stimmen zusammen ab über die Änderungsanträge 2. Hlasujeme společně eh, pozměňující návrh 2, 13 a 4 výboru Regi. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňující návrh 3 tím pádem odpadá a hlasujeme o pozměňující návrhu 5 Regi. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňující návrh 13 pro? Proti? Přijat. Pozměňující návrh 4 tím pádem odpadá a pozměňující návrh 6 Regi. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. Pozměňující návrh 14. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňující návrh 15 a 5. To jsou identické a ještě i 7. Regi. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňující návrh 15. Odstavec dvě nebo odrážka dvě. Proti? Zamítnout. Chcete si to ověřit? Ano, prosím. Ověříme elektronicky pozměňovací návrh 15. Abstimmung ist geschlossen. Uzavírám hlasování. Es ist 24 abgegeben z, je to přesně přesná remíza a tím, že je to 12 ke 12, to bylo zamítnuto. Pozměňující návrh 6 a regi 8. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňující návrh 7 zpravodaj. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňující návrh 16, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozněcí návrh 8. Tím pádem padá a o se hlasovat není třeba a ostatní už vlastně jsou vyřešeny, takže ty odpadají a pak přecházíme tím pádem k 21. A tady je technický ústní pozměňovací návrh k tomu, který bych ráda podala. Já už jsem se zmínila, že to bude vstupovat v platnost od 1. ledna a my budeme eh, na plenárním zasedání až v prosinci hlasovat o tom, takže tam by mohlo být problematické mít pouze 20-denní období před vstoupením v platnost a proto se tam má škrtnout eh, slova eh, ve 20. dnu a bude tam, že tato směrnice vstupuje v platnost v dní po eh, schválení a platí od 1. ledna 2014. A pokud s tím souhlasíte, tak prosím, zvedněte ruku. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Tímto je tedy přijato. A úvodní ustanovení pozměnící na 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměnící návrh 2, Regi, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměnící návrh 3, Regi, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňující návrh jedna tím odpada a jedenáctka jako další. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Pozměňující návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní hlasujeme o celém dokumentu, a to elektronicky. Tedy kdo je pro tuto zprávu jako celek v pozměněném změní? Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Uzavírám hlasování. 24 eh, hlasů bylo odevzdáno, 17 pro, 6 proti. Tím jsme tuto zprávu přijali a konečné hlasování ještě o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím tímto hlasování. Z 23 hlasů bylo 20 pro. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Tak, tedy miní kolegové, tímto jsme zprávu přijeli a věci mohou jít dále svou řádnou cestou. Srdečně vám děkuji. Děkuji za podporu, za eh, to, jak jsme to všechno rychle zvládli. Další zasedání 27. listopadu od 9 do 12.30. Srdečně děkuji rovněž i sekretariátu.